Tímto zahajuji opět naše zasedání. Protokol ze včerejška přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo nějakou námetku Zdá se, že ne. Předseda dostal žádost frakce EPP, podle které pan Darius Rosat